Right. Jens. Jens. Jens. Jensi. fine. Um, explanations on energy efficiency, I'm going to stick to time. Eh, vysvětlování k energetické efektivity. Je tady 67 eh, žádostí o vysvětlení hlasování. To by znamenalo no déle než hodinu, takže vás svaruji, držte se svého času. Paní eh, Zaniky, jedna minuta. Určitá. Yeah.